milí kolegové, milé kolegyně, myslím, že bychom měli začít. Budu hovořit německy. Neměli bychom penalizovat ty, ty, kteří dorazí včas, takže začneme podle plánu, začneme pořadem jednání jeho přijetím, to je bod číslo jedna. Už jsme vám sdělili, že diskuze s oběma komisaři, panem Navračičem a Tingerem, je z pořadu jednání stažena, protože oba komisaři neměli bohužel čas, jak nám sdělili, nicméně nám přislíbili, že nám nabídnou náhradní termín. Prosím o přijetí takto pozměněného pořadu jednání. Nebo k tomu máte nějaké námitky? Nikoliv. V této podobě je tedy pořad jednání přijat. Přejdeme k druhému bodu schválení zápisu ze schůze z 22. října. Jeho znění najdete ve svých podkladech. Máte k tomu nějaké připomínky? tedy k zápisu. Nikoliv. Navrhuji tedy, abychom jako obvykle považovali zápis za schválený, pokud do konce dnešního zasedání nikdo nevznese žádnou námitku. Dobře, tak to budeme tedy postupovat. Bod číslo 3, sdělení předsedkyně. Jazykový režim. Dnes máte k dispozici toto tlumočení. Francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, čeština, maďarština, polština, slovinština, bulharština a rumunština. A jako vždy vám připomínám to, že naše zasedání je vysíláno na webu. Kromě toho bych vám chtěla sdělit, že rozhodnutí koordinátorů z 20. listopadu letošního roku, které jste dostali e-mailem 22. listopadu, považujeme oficiálně za e, schválené, protože do lhuty 26. listopadu nikdo nevznesl žádné námitky vůči těmto rozhodnutím koordinátorům. E, chtěla bych e, přivítat Bohuslava Suninga, který nahrazuje našeho kolegu Bogdana, který, jak všichni víme, k jeho potěšení se stal primátorem, takže mu přejeme hodně úspěchů. Eh, všichni ho ztrácíme neradi, ale Boguslav, jeho kolega, eh, dnes tady není, takže ho přivítáme až příště, tedy toho kolegu, který nahrazuje. Teď se dostáváme přímo pro číslo 4. Dnes budeme mít hlasování o jednom eh, legislativním stanovisku, konkrétně o návrhu našeho stanoviska ke Eh, zřízení programu práv a hodnot, kdy jakožto výbor pro kulturu jsme si vybojovali zvláštní práva, protože mimo jedné v tomto novém programu máme náš program Evropa pro občany. Sylvie Guillaume je zpravodajkou, vím, že eh, jednání s výborem Libe neprobíhalo až tak hladce, jak bychom si byli bývali představovali, ale doufám, že v průběhu dalšího jednání už to bude probíhat o něco lépe. Silvi, chtěla by si k tomu něco doplnit? Prosím. Velmi stručně, nechci nějak prodlužovat naše hlasování, ale chtěla bych poděkovat zpravodajům za skvělou práci. Natali za podporu. Diskuze byly poměrně složité, to máte pravdu, na mysli diskuze s výborem Libé, protože pane, jedna velká obava, nám se podařilo trochu tu obavu zmírnit. Komise se snaží totiž omezit Eh, to umístění programu Evropa pro občany, omezit to působení v tomto programu a my se hodně snažíme o to, aby se toto nestalo. Je to pro nás hodně důležité. Fungování eh, současného programu a ty činnosti mm, těch zpřátelných měst Nevím, jestli o tom budeme diskutovat eh, v následujících měsících s ohledem na blížící se volby, ale toto je to, co je v sázce tento program. Ale myslím si, že teď už tomu eh, Liba rozumí o něco víc a doufám tedy, že budeme schopni dosáhnout pokroku. Paní předsedající, děkuji. Minulý týden jsem hovořila s předsedou výboru Libe. Pokusila jsem se mu eh, jasně vysvětlit, jak velmi důležité toto téma, tento program pro náš výbor je, s nadějí, že o tomto bude informovat své kolegy ve výboru. A teď už můžeme přejít přímo k hlasování. Začneme eh, kompromisem číslo jedna. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dva, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 128 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh číslo 13 pro, proti, zdrželi se přijato. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 142 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmička. Kompromis pro, proti, zdrželi se přijato. sedmnáctka Pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se. To 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 a 155 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, přijato.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 zdrželi se zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se, myslím si, že zamítnuto, ale ověříme to elektronicky. Hlasujeme o 168. Hlasování ukončeno. 9 ku 7 zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 a 171 spolu, to jsou eh, totožné návrhy. Přijato 23 pro, proti, zdrželi se, přijato 24 pro, proti, zdrželi se, přijato 172 pro, proti, zdrželi se, pravděpodobně zamítnuto, ale ověříme elektronicky, hlasujeme o 172. Hlasování ukončeno. 10 ku 6 zamítnuto. Kompromis 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 10 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 179 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 180 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 181 pro. Proti zdrželi se, přijato. 182 pro, proti, zdrželi se, přijato. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31. Pozměňovací návrh pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 199 pro. Proti. Zdrželi se. Hlasujeme ještě jednou elektronicky. 199. Nehlásilo se vás až tolik. Hlasování ukončeno. 16 a 0, takže přijato pomohlo by, kdybyste zvedli při hlasování ruce. 200 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky. 200 elektronické hlasování. Hlasování ukončeno. Zamítnuto 9 ku 7. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 203 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ještě jednou, 203, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro. Proti zdrželi se přijato. 16. Kompromis pro. Proti zdrželi se přijato. 217. Pozměňovací návrh pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 37. pro. Proti zdrželi se přijato. 220 pro ještě jednou, 220 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 221 pro, proti, zdrželi se, přijato. 222 pro, proti, zdrželi se, přijato. 223 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 224 pro, proti, zdrželi se, Předpokládám, že odmít, zamítnuto, ale ověřím elektronicky hlasujeme o 224. Hlasování ukončeno. Devětku osmi zamítnuto. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, ještě jednou elektronicky. 44. Hlasujeme. Geschlossen. Hlasování ukončeno. 12 ku 4 přijato. Omlouvám se, že jsem to hned neodhadla podle zvednutých rukou. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ještě to zkontrolujeme. 61 hlasujeme elektronicky. Geschlossen. Hlasování ukončeno. 11 ku 6 přijato. Omlouvám se, opět to nebylo jasné z toho, jak jste hlasovali rukama. Kompromis 21, pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 70, pro, proti, zdrželi se. Hlasujeme elektronicky o 70.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 Zamítnuto 9 k 8. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijato. 92 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijato. 97. pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato, 9, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, stovka pro, proti, zdrželi se, přijato, 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zamítnuto 112 pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Nevím vlastně, co to má znamenat. Sedmička. 113. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní se dostáváme k finálnímu hlasování. Hlasujeme jmenovitě a hlasování zahájeno. Hlasování ukončeno. 16 hlasů pro, jeden se zdržel, jednomyslně přijato. Blahopřejeme Silvi. Hodně úspěchů v dalším jednání s výborem Libem. Jsem si jistá tím, že to vyřešíš v náš prospěch. Děkujeme. Pak se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání což je přeskoumání pozměňovacích návrhů k Erasmu, tedy programu Erasmus. Spravodajem je pan kolega Milan Zvěr. Máme celkem 684 pozměňovacích návrhů. Je to pro nás takový nezvyklý mezikrok. To, co nás teď čeká u jiných výborů, je to naprosto běžné že je takový rozsah pozměňovacích návrhů. U nás je to spíše neobvyklá záležitost, ale jde o zprávu, která je výslovně důležitá, takže jsme se rozhodli, protože v tomto případě eh, to budeme takto dělat, tak to budeme postupovat. A já bych chtěla ještě poukázat na to, že hlasování se plánuje na 22. ledna příštího roku, ale bude moci proběhnout pouze pokud se shodneme na kompromisech v tom čase, který nám ještě zbývá, není ho už mnoho, to znamená, musí ten materiál už být zralý pro hlasování. Pokud tomu tak nebude, tak se budeme držet původního plánu, to znamená hlasování 20. února 2019. Uvidíme. Uvidíme, jak to bude probíhat také na eh, setkání stínových zpravodajů. A já teď už předávám slovo panu Zvěrovi, aby nám eh, řekl, jak se dívá na přijaté pozměňovací návrhy. Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Ehm, hvala tudi za to úvod. Děkuji za slovo a za to úvodní vysvětlení. Vážení stěnoví zpravodaji, vážení členové výboru, jak říkala paní předsedkyně, bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů k mé zprávě, co se týče následujícího programového cyklu pro Erasmus+. Bylo jich předloženo 648, 684. Již jsme to řešili minulý pátek a teď plánujeme ještě tři schůze s poradci a tři další schůze se stínovými zpravodaji. První schůzka s poradci má proběhnout již zítra. Budeme projednávat tu první část kompromisních návrhů, která pokrývá programové cíle, potom vzdělávání a odbornou přípravu, mládež, sport a rozpočet. Těchto pět témat potom budeme řešit na dalších schůzích se stínovými zpravodaji ve Štrasburku. A potom budeme projednávat další témata na dalších schůzích se stínovými zpravodaji, takže doufám, že s naší prací budeme schopni skončit do poloviny ledna, tak abychom o tomto návrhu mohli hlasovat do 22. ledna. Ty kompromisy jsme strukturovali na základě jednotlivých témat. Všechny články úvodní ustanovení a definice jsou kombinovány do jednoho kompromisu a to nám, myslím, umožní pracovat transparentněji a logičtěji, takže doufám, že můžete tento přístup podpořit. Naše kompromisy zahrnují návrhy, které pramení z jiných parlamentních skupin. V některých tématech si víceméně rozumíme. Většina skupin souhlasí s názvem Erasmus Plus a většina také s tím celkovým rozpočtem. Většina skupin souhlasí s aktiv přenesené pravomoci, ale musíme doladit podrobnosti. Co se týče interní distribuce těch prostředků, tak tam budeme muset dospět k dohodě, ale vyzýval bych k návrhům, které se nejvíce blíží návrhu EC Evropské komise. Například jsme předložili řadu technických návrhů. SND tam zvýšilo finance na některé oblasti a snížilo na akci Jean Monnet a na sport, ale myslíme si, že sport je důležitý, prospívá zdraví a také zvyšuje zapojení těch ze znevýhodněného prostředí, takže by bylo dobré podpořit oblast sportu. Program Jean Monnet je velice důležitý, obzvláště pokud jde o řešení euroskepticismu, takže na to bychom taky měli mít dostatečné prostředky. Ale chci říci, že naše stanoviska se až tak nerozcházejí, takže bych rád znovu jednal o tom roz, rozpočtu, o tom rozdělení rozpočtu. Některé skupiny navrhovaly posílení podpory pro velké projekty, projekty velkého rozsahu, organizace a partnerství, ale já bych chtěl zdůraznit, že že program Erasmus Plus je zaměřený spíše na malé programy a na malé organizace, to je jeho účelem. Takže bych vyzval k tomu, abychom se zaměřovali obzvláště na malé projekty, partnerství a organizace. A chci zdůraznit, že to byl ten původní záměr i komise. Někteří poslanci mají obavy, že koalice pro vzdělávání dospělých zmizí z programu Erasmus, ale nebojte se, já je podporuji a zahrnul jsem je do svých kompromisních návrhů. Myslím, že je musíme podporovat, ale protože jsou efektivní, nejenom protože jsou velkého rozsahu. Někdo má pochybnosti, co se týče evropské přidané hodnoty, kterou zdůrazňuji v té mé zprávě. Někteří říkají, že dostatečně nepodporuji místní aktivity, ale když se podíváte na mé kompromisní návrhy, tak já podporuji místní aktivity. Evropská přidaná hodnota neznamená, že všechny aktivity musí být nadnárodní. Znamená to pouze, že jeden program je lépe zorganizovaný na úrovni EU spíš než na úrovni členského státu. Jsem přesvědčen, že evropský program jako je Erasmus Plus musí vykazovat přidanou hodnotu na úrovni EU a je řada způsobů, jak dosáhnout tohoto cíle, ale jsem otevření k projednávání těch konkrétních formulací v tom textu a jsem si jistý, že dospějeme ke kompromisu. Jak vidíte, navrhuji abychom vyškrtli tu definici virtuální mobility. Spíše bychom měli zavést pojem virtuální činnosti. Chtěl bych tady jasně rozlišovat mezi fyzickou mobilitou a virtuálními činnostmi. A doufám, že tento přístup získá širokou podporu. Ale obecně podporuji virtuální činnosti jako takové. ale musíme vyjasnit ty definice samotné. Také podporuji učení jazyků tváří v tvář i za pomoci nových technologií obojí. Mám široký přístup k jazykové výuce a zdůrazňuji význam učení se znakové řeči a tradičních menšinových jazyků tam, kde to usnadňuje mobilitu. Jsem přesvědčen, že příležitosti získat nové jazykové znalosti, musí zohledňovat potřebuj účastníků. Co se týče inkluzivity, já jsem rád, že jiné skupiny podporují ten můj návrh. Je to důležité téma a já jsem tam dal samostatný článek o inkluzivitě, což vysílá silný signál. Jsem si jistý, že budeme schopni dospět ke kompromisu, co se týče definice lidí s menšími možnostmi. Zůstávají zde ještě určité otevřené otázky, například co je možné udělat na evropské úrovni a co je lépe řešeno na vnitrostátní úrovni. Další otázka je, jak zajistit, aby každý měl dostatečnou podporu na to, aby se mohl účastnit programu Erasmus. Jedna z klíčových věcí, kterou bych tady chtěl zdůraznit, je, že granty mobility musí odpovídat reálným nákladům životním. A potom rovné odměňování za rovnou práci, to bylo zdůrazněno ve stanovisku EMPL a já na to reaguji v bodě 584 ale vlastně to není úplně v souladu s tím hlavním účtem, účelem. Když chceme, aby komise přizpůsobila ten grant těm nákladům životním v jednotlivém členském státě, tak tam zohledňujete ty rozdíly mezi životní úrovní mezi členskými státy. To znamená, že musíme upravit tu míru financování. Nebylo by fér mít tam stejné granty pro ty, kteří budou studovat ve Finsku a ty, kteří jedou do Rumunska. To by nebylo fér a také by to odradilo některé lidi, kteří by se jinak účastnili o prostředky z programu Erasmus. Takže je jasné, že toto nemůže být naším cílem. Takže já nemohu podpořit žádný pozměňovací návrh v tomto smyslu. Nemohu potvrdit, podpořit žádný pozměňovací návrh, který by nějak zvýhodňoval lidi ze severu nebo z jihu. Co se týče vzdělávání dospělých, prostě nemůžeme zahrnout každého amatérského sportovce do Key Mobility Action 1. To by znamenalo stonásobný nárůst prostředků. Proto jsme tam zahrnuli pouze trenéry a školící personál. Ale tito lidé mohou potom ovlivňovat jiné části populace. Sportovci často mají dvojí kariéru a nemůžeme tam prostě zahrnout všechny do klíčové akce 1. A to tež platí pro dospělé studenty. Nemůžeme všechny zahrnout do Key Action One a proto navrhujeme, abychom se zaměřili na eh, dospělé s nízkou kvalifikací. Komise je proto, aby tito lidé byli v Key Action 2, ale já jsem šel ještě o krok dál, abychom je přemístili do Key Action 1. Ale o tom musíme ještě dále diskutovat. Potom, co se týče toho mezinárodního rozsahu a rozměru, další země musí mít také přístup k tomuto programu. Může to mít výhodu a prospěch pro třetí země a rozvíjející se země. A tak to můžeme řešit i určité vnitrostátní a globální výzvy. Takže na závěr bych chtěl poděkovat Markusy a Petře a dalším kolegům za přípravu této zprávy a děkuji za to, že jste mi pomohli připravit ty kompromisní návrhy. Ja, vielen, vielen her- Děkuji moc. Teď by měla dostat slovo Kristýna Libačka, ale teď musí věnovat svou péči své rodině. Takže prosím koordinátorku SAD Silvi Kosta, aby převzala její roli. A chci poslat hodně přání Kristýně, hodně síly, aby toto nelehké období co nejlépe zvládla a abychom ji zase mohli přivítat tady v parlamentu brzy. A děkuji tedy všem za tu provedenou práci. Myslím, že postupujeme velmi rychle. První kompromisy již byly navrženy. A teď bych se chtěla zaměřit na několik bodů. Já přiznávám, že to ještě neznám úplně do detailu. Minulý týden jsem s tím teprve začala, ale celkově jsem s tím tématem nějak obeznámena. Začnu tím rozdělením rozpočtu. Já mám dojem, že zde nemáme žádné zásadní rozdíly a že zde můžeme nalézt určitou společnou linii a vypadá to, že většina je proti je pro ty minimální procentní sazby a to si myslím, že je rozumné. Mám tam trochu obavy, co se týče opatření Jean Monnet, a aby byly zahrnuty do toho profesního vzdělávání. Dosud byly samostatné a měly svou vlastní oblast, která jim byla přidělena. Nejsem si úplně jistá, tedy jestli je dobrý nápad, aby ta opatření Jean Monnet byla součástí těch obecný, toho obecného a profesního vzdělávání. I článek 7 je pojat tak, že se to týká těch studií evropských a vzdělávání. Má to být něco zvláštního, takže tím pádem dávalo smysl i to určité vymezení v tom rozpočtu. Co se týče těch provozních nákladů pro národní agentury, tam bych chtěla zůstat u toho 3,4%, tak jak to je v tom dostatečném v tom současném programu a nechtěla bych to snižovat na 3,2, jak navrhovala komise. Myslím, že by bylo obtížné vysvětlit národním agenturám, že mají vlastně přijmout více povinností, co se týče začlenování, ale přitom budou mít vlastně nižší prostředky na tuto práci. Takže tady bychom měli zůstat na 3,4%. Máme tam řadu nových projektů, které jsou součástí programu Erasmus+. A pro mě to jsou v zásadě projekty, které vnímám jako určité černé skřínky. Máme tam 41 miliardů eur jako požadavek, ale jestli je skutečně nakonec dostaneme, to vidím trochu skepticky, tam si nejsem ještě úplně jistá a myslím, že bychom měli, když skutečně nedostaneme ty peníze, které jsme požadovali, tak musíme být schopni a připraveni takovéto nové projekty potom ještě jednou prověřit nebo spochybnit. Tyto nové projekty, a k tomu patří i všechny ty případy evropských univerzit Discover EU, ale i iniciativy Excellence v pracovním vzdělávání, alespoň v návrhu komise je to nedostatečně popsáno. a zřejmě tedy nepovažují za nutné tady propagovat ty nové synergie a podobně ze strany komise. Ty univerzity tam jsou popsány nedostačně. Teď probíhá pilotní fáze pro evropské univerzity, takže si myslím, že bychom určitě měli počkat, až proběhne ta pilotní fáze, ty peníze tam mít s určitou výhradou a až po tom, co dojde k té konkretizaci ze strany komise, tak by to bylo teprve možné. Já jsem to řešila i s odborníky, co to vlastně má znamenat, co dělá z univerzity, Evropskou univerzitu a ty představy se tam velice rozcházely a lišily. Takže tady myslím, že potřebujeme jasněji vidět, co to vlastně znamená. A totež platí pro iniciativu Discover EU. Ta dosud úspěšná opatření by neměla být ohrožena, to je pro mě velmi důležité. A abychom něco objevovali, to by mělo být zajištěno v tom právním textu samotném a proto je potřeba tam návaznost na ty iniciativy, jako je to eh, hlavní město v oblasti kultury, zelené hlavní město a podobně. A je tedy potřeba to ještě promyslet a dát tomuto určitou přidanou hodnotu evropskou. Jenom takto to přijmout, to si myslím, že je pro mě málo. Vůči tomu bych se stavěla kriticky. Je samozřejmě milé, když něco rozdáváme, ale měli bychom opatrněji zacházet s těmi prostředky. Co se týče začlenování, tady se také až tolik nerozcházíme. Je třeba, abychom chápali to začlenování široce. Cílem musí být, aby každý měl usnadněný přístup k tomu programu, který dosud má problémy s tím přístupem k tomu programu. A právě u toho začlenování a u těch definic tady hovoříme o lidech, kteří mají menší příležitosti, méně příležitosti. Musíme to správně formulovat. Takže musíme najít formulace, které se hodí i pro program Erasmus. Stejná odměna za stejnou práci, jak jste říkal, je to ten pozměňovací návrh 584 ale tady nejde o ty účastníky, ale jde tady o ty pracovníky, to znamená ty úředníky, kteří se starají o ty projekty, abychom se postarali o to, aby ti, kteří se starají o ty projekty v různých členských státech, měli rovné zacházení. Ale myslím, že i tady jsme schopni najít řešení. A potom jste hovořili ještě o evropské přidané hodnotě. Já tady jsem trochu rozpolcená, co se týče té otázky trochu konkretizovat tu evropskou přidanou hodnotu. Má to vlastně dvě složky. U všech programů víceletého finančního rámce je vyžadována ta přidaná evropská hodnota. Pokud jde ale o to tam silněji nebo jasněji to kodifikovat u těch jednotlivých programů, tak musíme dávat nakonec pozor, abychom potom neměli 20 nebo minimálně 20 různých definicí evropské přidané hodnoty. A třeba ta její definice v programu Erasmus Plus by se rozcházela s tím, co máme třeba v horizontu, ale myslím, že tam najdeme nějaké dobré řešení a těším se na tu spolupráci a jsem si poměrně jistá, že společně dospějeme k dobrým kompromisům. Především vzhledem k tomu, že máme před sebou ještě tvrdý boj s radou, především co se týče těch prostředků. A tam myslím, že si musíme být velmi dobře vědomi toho, že možná to budeme muset nějakým způsobem ještě omezit, protože když nedostaneme všechny ty peníze, tak možná to budeme muset ještě nějak vyhodnotit, co tedy se dá udělat. Protože abychom krátili ty staré oblasti jenom kvůli tomu, že tam chceme mít něco jiného, to si myslím, že to si musíme ještě rozmyslet. Děkuji. Teď dnes zde chybí hodně stínových zpravodajů, takže má slovo paní Evans jako stínová zpravodajka pro zelené, takže máte slovo. Thank you very much, Děkuji, já bych v prvé řadě chtěla poděkovat eh, zpravodaji za práci, kterou zatím na této agendě odvedl, zvláště pokud jde o zapracování zvláště mých pozměňovacích návrhů, těch navrhovaných kompromisů, zvláště těch, které se týkaly vyšší inkluzivnosti celého programu, na kterou se upozorňovalo. Upozorňovalo se na to, že je to velice důležité je to samostatná kapitola celého tématu. Já jsem za to moc ráda, že toto téma se zařadilo. Víme, že velmi často se upozorňuje na to, že eh, často mladí lidé vnímají program tohoto typu jako něco jim nedostupného, že to není pro ně a proto mám za to, že podpora eh, organizací, které pracují s marginalizovanými skupinami, je opravdu velice důležitá, že je důležité rozšířit záběr, rozšířit okruh osob, které se mohou budou hlásit. A já bych ráda, aby se zde objevil samostatný odkaz na osoby s etnických menšin, osoby z LGBT skupiny, osoby s postižením a tak dále. Já si myslím, že řada mladých lidí váhá, zda se přihlásit na Erasmus+, protože mají obavy, pokud jde o financování výměn. Chtěli bychom zařadit co nejvíce lidí a proto jsem zařadila pozměňovací návrh, který se týká právě finanční podpory a jde o přepracování přístupu k této věci. Zpravodaj už o tom hovořil, že je třeba hovořit o životních nákladech, v hostitelské zemi a tak dále, což je nepochybně něco, o čem budeme hovořit ještě dál. A další věc, výuka jazyků což je velká část celého programu Erasmus+, ale musíme se zaměřit i na menšiny, na uh, znakový jazyk, na osoby, které jsou bilingvní, musíme podporovat bilingvní a vícejazyčné vzdělávání, ale zároveň musíme dbát na to, aby materiály byly k dispozici nejenom v úředních jazycích, ale i v těch neúředních jazycích, tak abychom hovořili všemi jazyky. Nemusí to být nutně jazyky Evropské unie, i tyto jazyky by měly mít stejný přístup. A další věc, která se týká jazyku, chceme podporovat rovnost, pokud jde o použití technologií a já musím souhlasit se zpravodajem, že toto nijak nenahrazuje eh, výuku z očí do očí, ale můžeme použít synergický efekt zařazení technologií, můžeme použití technologií a automatického překladu nějak zapracovat do celého programu. To si myslím, že je určitě součástí celého kompromisu a já jsem za to ráda. Také jsem předložila pozměňovací návrhy, který jsem se snažila o větší otevřenost. Zpravodaj hovořil dlouze o otázce otevřenosti. Já jsem chtěla, aby program byl skutečně maximálně otevřený a tak eh, já zastupuje Vils, což je klíčový partner Erasmu+. A samozřejmě my vítáme mladé lidi, studenty ze zbytku Evropské unie a pochopitelně chceme v této snaze i nadále pokračovat. Chceme mít tuto možnost. Já doufám, že až do konce března příštího roku to bude možné. Je to pro nás osobní, ale zároveň je to důležité i pro zbytek Evropské unie. Já myslím, že je třeba, aby se i Wales a zbytek Spojeného království eh, zařadil. Hodně počívá na rozpočtu. Já jsem zařadila jeden pozměňovací návrh k tomu, že vlastně první pololetí bude jaksi vyšší než zbytek a než rok 2020. A my bychom rádi, aby se objevil další mm, prostor pro rozpočet na odborné vzdělání. A pak eh, ještě otázka terénního prostředí. Já jsem hovořila o zvláště sportu eh, ve svém pozněcím návrhu a rozhodně jsem tím neměla na mysli obrovské projekty. Chtěla jsem spíše hovořit o komunitárních skupinách, malých skupinách na místě, rozhodně amatérských sportovních skupinách. To jsem měla na mysli. Osoby, které se zabývají zdravým životním stylem a možná došlo trošičku k nedorozumění v této věci, nepochybně to budeme moci vyjasnit v rámci diskuzí o kompromisech. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Děkuji moc. A nyní bych se chtěla zeptat komise, zda se chce vyjádřit. Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu Sverovi za odvedenou práce na nařízení o Erasmu. Máme zde celou řadu pozněcích návrhů, s nimiž jsem musel zpravodaj porovnat a my opravdu velmi ceníme Eh, této práce. Děkujeme parlamentu za vyjádřené ambice. Jsme rádi, že předložené pozněcí návrhy zatím byly přijaty. Obecně panuje schoda, pokud jde o strukturu celého programu. Všichni se shodujeme na tom, že je to ikonický program Evropské unie a máme zde jedinečnou příležitost dále otevřít celý program i dalším. A opravdu si ceníme toho, že máme možnost s vámi na celé věci spolupracovat. Já bych bych se ráda soustředila na několik eh, záměrů celého programu a na příslušné pozněcí návrhy, které byly k věci předloženy a co mohou znamenat. Jednak jde o otázku zjednodušení, to je náš klíčový cíl, stejně jako váš klíčový cíl. Chceme optimalizovat program, chceme jej zjednodušit a vy víte, že to je něco, mm, na co účastníci neustále apelují, příjemci, Většina respondentů v rámci konzultací, které provádíme, se vyjadřuje v tomto smyslu skutečně. Takže máme za to, že některé z pozměňovacích návrhů možná by se mohly jevit jako něco, co je zcela kontraproduktivní ve smyslu cíle, zjednodušování. Pak je zde několik pozměňovacích návrhů ke specifikaci cílových skupin, aby bylo ohraničeno financování. Zde si myslím, že může dojít k dalšímu zatížení účastníků. To je riziko a možná bude potom eh, povinnost se nějak mm, popracovat s tím, že se jedná o sedmiletý záběr, sedmiletý horizont. Řada pozdějacích návrhů eh, vyčlenuje některé typy organizací, některé cílové skupiny samostatně. My si nemyslíme, že je to nutné. Myslíme si totiž, že už do, v tuto chvíli zajišťujeme dostatečnou inkluzivitu celého programu. Ten program je dostatečně začlenující všechny skupiny a proto si myslíme, že pokud bychom chtěli, aby se malé skupiny mm, na nejnižší úrovni, lokální úrovni zařadily, tak bychom měli se k tomu stavět flexibilněji, měly by to být flexibilnější formáty a měli bychom se snažit o snížení administrativní zátěže. Snažíme se i o příznivost k uživateli, o zjednodušení, na odkazy na dokumenty. Snažíme se neustále vymyslet, jak ty organizace v terénu spojit, aby mohly spolupracovat, aby to celé bylo otevřenější, eh, uživatelsky přívětivější, což je vlastně požadavek, který vyjádřila celá řada příjemců a národních agentur. Rovněž také jste upozorňovali v pozměňovacích návrzích, že výroční pracovní program je důležitým vodítkem pro řadu lidí a několik pozměňovacích návrhů eh, apeluje na to, aby se jednalo o delegované akty a ne prováděcí akty, které by to upravovaly. Eh, to je předmět článku 291 smlouvy a musíme také zvážit praktičnost takového postupu. Víme, že výroční pracovní program a přijetí na výborech musí ladit s akademickým rokem, tak aby studenti a učitelé mohli naplánovat svoji mobilitu, aby projekty mohly být nastartovány, připraveny, tak aby celý program eh, odpovídal celému rámci vzdělávání školství a mládeže. Myslíme si, že delegované akty by ohrozily opravdu, víte, jak je to zlohavý proces, celý, eh, celý úspěch, mohlo by to být skutečně na škodu. A rovněž také jste hovořili o názvu programu. My se rovněž domníváme, že ten program je dostatečně známý v tuto chvíli a Navíc je zde 30-leté výročí, které se všude slavilo, tak si myslíme, že lidé vědí, co Erasmus je a čemu se věnuje, že se věnuje všem oblastem, nejenom vyššímu eh, vzdělávání. Takže myslím, že není potřeba ani to plus eh, rušit. Potom se zde hovořilo o rovném příjmu za stejnou práci, stejném příjmu za stejnou práci. Já bych ráda připomněla, že granty jsou, nejsou úplně platovou záležitostí. Není to příjem jako takový, je to spíše náhrada výdajů, takže i na to bychom měli pamatovat. Samozřejmě ovšem jsme k dispozici, pokud bude potřeba, jsme, budeme rádi, pokud budete chtít s námi projít určité technické záležitosti v následujících dnech, nepochybně diskuze tohoto typu budou probíhat, můžeme projít bez pozměňovací návrhy, kompromisní návrhy. Já bych vám už v tuto chvíli ráda poděkovala za spolupráci a znovu opakuji, že jsme zde a jsme připraveni s vámi spolupracovat a zasadit se o to, aby program byl co nejlépe připraven pro Eh, účely uživatelů. Děkuji. Eh, Děkuji moc. Co se týče zjednodušování toho programu, myslím si, že i ze strany komise je potřeba ještě trochu práce. Teď jsem dostala aktuální příklad jedné nacionální agentury, to prohlášení čestné, které musí předkládat všechny agentury. Tam se vlastně ten text strojnásobil. Myslím, že to bývaly dvě stránky, teď je to šest stránek. A omlouvám se, ale toto není zjednodušení, to je skutečně zesložitění. A to si myslím, že nechceme. A musíme říct ještě jasně, nevím, jestli jste byli u té diskuze, kde jsme už projednávali ty uh, aktiv přenesené pravomoci již několikrát. Nemáme problém s tím, abychom tam měli prováděcí akty, pokud jde o to technické provádění toho programu. Tam je to úplně v pořádku. Ale když jde skutečně tedy o pravé provádění, skutečné provádění toho textu, ale pokud jde o stanovování politických priorit v pracovních programech a o to vypracování toho programu samotného, tak je to úkol který je na nás jako na normotvůrcích. A tam potom chceme se toho účastnit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. A pokud komise, což už jsem jasně říkala, pokud komise chce flexibilitu, tak ji může mít. Ale pak to znamená, že všechno to, co bychom jinak možná dělali prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, tak teď to bude formou zákonů. A komise tedy by si měla dobře rozmyslet, co tedy chce. Chce flexibilitu v té formě, že nás zapojí prostřednictvím těch aktů v přenesené pravomoci, anebo chce prováděcí akty a my potom ty politické priority napíšeme sami formou zákona. To je tedy ta volba. A tam musí být komise. Tam to, to musí být komise jasné, protože komise ví, jak velké problémy má parlament s prováděcími akty, pokud zacházejí dále, než je čistě technické provádění těch programů. Silvie, vy jste se ještě hlásila, prosím. Já jsem chtěla poděkovat zpravodaji a děkuji také Petře. Ještě ke Kristýně odvedla skvělou práci, předložila spoustu pozměňovacích návrhů, ale víme, že z osobních důvodů eh, teď tady eh, nemůže být. A takže mm, k tomu, vzhledem tomu, jak vážně bere svou práci, tak přestala být zpravodajkou. My jsme chtěli ještě e, něco doplnit, protože jsme měli mm, pocit, že diskuze není uzavřena, je to velmi důležité téma, které zajímá všechny skupiny. Za prvé souhlasíme s tím, a domnívám se, že tento program s novým výhledem, a chceme na to tedy prostředky, by měl být inkluzivnější. Je pravda, že je, eh, se věnuje určitá pozornost tomu, že byly zvýšeny ty prostředky, ale pro nás to není dostačující. A souhlasím také s paní zpravodajkou a hodně věcí jsme také dělali společně. A sice ta otázka příležitostí. To se týká eh, nejenom ekonomických otázek, ale také osobních podmínek, například eh, osoby s mm, migrační minulostí nebo osoby s postižením a tak dále. A také jde o to omezit mm, chudobu eh, ve vzdělávání, protože to má také dopad na možnost účastnit se projektů například mobility. Potom další věc, kterou chci zdůraznit, Erasmus Mundus, víte, že jsme toto doplnili a já jsem moc ráda za to, že tak se stalo ze strany eh, stínových zpravodajů, že tam máme i mm, doktoranty a také inženýry nebo mástry v rámci Erasmus Mundus. V otázce Discover You tak otázka zrušení je asi téma, které už je na stole. Měli jsme pilotní projekt, ale to, co si přeje, to znovu um, zavést s větší mírou pozměňovacích návrhů, já s nimi souhlasím. A chceme, aby to mělo více vzdělávací eh, dimenzi aby to bylo také jasnější v rámci teda vzdělávacího projektu. A dále se domníváme, že je důležitá ta část, která se týká transverzality, tedy zapojení do dalších programů, integrace do dalších programů, ale strukturovanějším způsobem, tak než je tomu v návrhu komise. Uvidíme, jak to budou vypadat kompromisy. Například, co se týče ostatních programů, zejména digitálního programu nebo programu pro kulturu. A je zde požadavek, abychom věnovali větší pozornost Um, těm jednotlivým oblastem, kde se um, nepředpokládá ani partnerství a mobilita, ale například kulturní instituce, jako například ty subjekty partnerství. Další otázka, která je důležitá, to jsou výhledy pro větší flexibilitu po vysokoškolském diplomu, abyste měli pár let navíc. To je věc, kterou různé observatoře hodně vyžádali chtěli například jeden nebo dva roky navíc s flexibilnějšími kurzy. Potom jsou zde ještě otázky, které zde teď nechci přednést, ale zaznívaly na spousta frontách. A já bych chtěla říct, že také zajímavá věc, abychom tam měli projekty eh, například digitálních infrastruktur, mm, například ty blended forms, a potom poslední věc, to je podobně politická otázka, která eh, se týká těch aktů přenesené pravomoci, v tom souhlasím s paní předsedkyní, jde o roli parlamentu, tedy politickou roli a um, otázku tedy rovnosti s radou. Um, prováděcí akty samozřejmě respektujeme pravidla taková, jaká jsou, ale pokud jde o změnu politických priorit nebo nové cíle, tak je jasné, že do toho musí být zapojen také parlament. Vielen Dank, Luigi Morgano. Luigi Mogana. Děkuji velmi stručně. Je mi líto, ale já jsem neměl dispozici pozměňovací návrhy, takže eh, nemohu k tomu nic říci, k těm návrhům, kterým jsem přednesl. Omlouvám se, nešlo o pozměňovací návrhy, ale o kompromisy. Ty byly rozeslány v pátek, já jsem z toho nic nedostal, takže k tomu nemohu nic říci. Ale chci se vyjádřit eh, vlastně ke dvěma věcem. Za prvé, téma eh, odborného vzdělávání, odborné přípravy. To znamená, to je pozornost, kterou sdílím s panem zpravodajem. A je to otázka využití této příležitosti Erasmu. A je tam podle mě také odkaz na celou řadu mm, témat, abychom šli do větší hloubky. Jak už jsme to řešili v našem výboru pro kulturu, určitě to je prvek, který chceme podpořit, zejména s ohledem na eh, různé podmínky, které panují v různých členských státech. Potom druhá věc, ta se týká, a zde by mě zajímal názor pana zpravodaje, možná, že už to je vyřešeno, protože my nedávno jsme také hlasovali na toto téma, jde to určitým směrem. A sice v současném nařízení o Erasmu+, Plus se hovoří o mezikulturním dialogu v rámci akce 3, která se týká mládeže. A téma mezináboženského dialogu tam není uvedeno, ale mezináboženský dialog se týká i mezikulturního dialogu, tak jak to máme eh, v těch dvou oblastech pro 2017 a 18. Možná, že nemáme úplně homogenní stanoviska, ale já si myslím, že právě ze stejných důvodů, které už jsem napsal, a možná, že to nebylo tak jednoduché to říct srozumitelně, aby mě skupina pochopila, ale byl bych rád, kdybyste mi dostala odpovědi na eh, tuto věc. Děkuji. E Abych se vyhnul určitým problémům. Jde o Lisabonskou smlouvu, ta je naprosto jasná. Máme článek 22 listiny základních práv kromě tedy Lisabonské smlouvy, která je naprosto jasná, to znamená, já se odkazuji na um, základní právní akty, um, které jsou nesporné. Gut, das werden wir dann. Dobře, takže to budeme muset ještě projednat. Milan? Hvala lepa, predsednica. <clears throat> Če začnem z zadnjim, eh, to kar je govoril gospod Morgano. Eh, Děkuji. Já bych v prvé řadě se chtěl vyjádřit k tomu, co říkal pan Morgano. Bylo mi řečeno, že vaše pozměňovací návrhy jsou zapracovány a že jsou schváleny. To je inter, mezikulturní dialog. Ty jsou zahrnuty. S tím by neměl být tedy jakýkoliv problém. Toto mi bylo řečeno. A zaznamenal jsem, že zde ale stále ještě panuje řada otazníků. Pravda je, že jsme se shodli na řadě otázek, zvláště myslím, že jsme schopni se dohodnout s vašimi institucemi, ale e, přesto Čekají nás ještě některé otázky. Proběhnou ještě alespoň dvě setkání stínových zpravodajů a alespoň tři expertní skupiny. My se budeme snažit ta dilemata vyřešit. Některá sporná témata zde opravdu ještě existují. To je pravda. Domnívám se však, že nalezneme schodu a kompromis určitě nebudeme tvrdohlavý a nepřístupní. Všichni se nepochybně eh, se budou k věci chovat konstruktivně. Ovšem v některých klíčových otázkách bychom se měli eh, skutečně snažit eh, zasednout ke společnému stolu a snažit se najít společné řešení. Experti nám nepochybně rovněž také pomohou a budou schopni nám být stříc a dokončit svoje práce do poloviny ledna. Možná bych se mohl vyjádřit, ale nevím, jestli je to to pravé místo teď a zde. Možná bychom se to mohli promluvit zítra na expertní úrovni. Evropská přidaná hodnota, to je přístup, který je společný většině programů a aktů. Je to velice dobrý pojem, dobrý koncept, protože umožňuje poměřovat eh, programy. Máme zde Erasmus pro vzdělávání a mládež. Je to těžké v takovéto věci hledat vyhodnocení, které zapracujeme do grafu, které budeme moci číselně vyhodnotit a kvalifikovat. Měli bychom zvážit naprosto vše, to znamená, že přidaná evropská hodnota by měla být nějakým způsobem v celé věci promítnuta, což neznamená, že bychom se měli snažit oddělit Erasmus od té místní či národní úrovně. To ne, nám jde pouze o vyhodnocení. Není to technické vyhodnocení, které by cokoliv narušilo, je to vyhodnocení. A pak eh, rovné podmínky platové pro stejnou práci, to myslím, že chápeme všichni stejně a měli bychom na to neustále upozorňovat. V každém případě však platí, že si myslím, že se v tomto výboru shodneme. Pak ovšem budeme muset hovořit o rozpočtu a to bude náročnější. A samozřejmě následně budeme muset jednat s dalšími institucemi Evropské unie. A Často zde slyšíme, že investice do mládeže a vzdělání je nejlepší investice do budoucnosti Evropské unie. To je docela široko sáhlý pojem a já, já doufám, že to naši partneři budou vnímat stejně. Já vám v tuto chvíli děkuji za všechny připomínky. Vnímáme rozdíly v našich stanoviscích, víme o nich a já bych nyní rád řekl, že mám trošičku obavy, ale na druhou stranu se domnívám, že se nám podaří najít schody a že se nám podaří zpracovat dobrý kompromis. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Děkuji moc. Já jsem si jistá, že to proběhne kolegiálním a rozumným způsobem, že se nám podaří vypracovat kompromisy a jak jsem říkala, já se osobně těším na tu další spolupráci a myslím, že jednání s radou budou potom to těžší. A vždy říkám, že čím jednotnější jako parlament jsme, tím větší máme i šance se prosadit vůči radě. Takže musíme vypracovat dobré kompromisy, abychom měli co nejširší většinu nakonec. Dobře, takže teď můžeme přejít již ke konci našeho jednání dnešního. V bodě různé se nikdo nehlásí, takže jenom upozorním na příští zasedání pondělí 21. ledna 15 až 18.30 a 22. ledna celý den od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. Děkuji také tlumočníkům a Přeji všem hezké Vánoce a předpokládám, že většinu z vás uvidím ještě příští týden ve Štrasburku. A do té doby, ať se vám dobře daří.